Dobrý den, dámy a pánové. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je prohlášení Rady a Komise k Evropské iniciativě evropských občanů podle článku 11 odstavec 4 smlouvy o Evropské unii. Já si bych chtěl zde velice srdečně pozdravit skupinu novinářů z mého regionu Castilla de Manchal. Tito novináři eh, v těchto dnech eh, konají návštěvu evropských institucí. Nyní tedy zahájíme rozpravu na téma iniciativy evropských občanů. Prosím za radu pan López Garrido. Děkuji, pane předsedající, děkuji Evropskému parlamentu že se chopil iniciativy a věřím, že tato rozprava se týká jednoho z nejdůležitějších témat v demokratickém životě. Je to téma, které je důležité pro další rozvoj Evropské unie a pro to, aby evropští ti občané vyhřili v Evropskou unii, aby byli nadšeni Evropskou unii. Toto by mohlo znamenat novou etapu v evropské historii. Téma iniciativy evropským občanům je třeba nejméně jednoho milionu občanů Unie, pocházejících z různých členských států, kteří takovouto iniciativu podepíšou. Samozřejmě ta iniciativa se obrací na komisi, na komunitativní, komunitární orgán, který má právo iniciativy. Iniciativa občanů je jasnou prioritou španělského předsednictví. Je rovněž podle našeho názoru prioritou Evropské unie. Pokud země předsedá Evropské unii, tedy předsedá, bychom byli přesní, radě ministrů, tak v rámci svého předsednictví musí jmenovat své cíle. A to nejenom cíle, jakožto země samotné, ne, tyto cíle musí být obšírnější, musí se jednat o cíle Evropy. A občanská iniciativa k těmto cílům patří, tak aby téměř 500 milionů evropských občanů dostalo možnost předkládat iniciativu občanskou. Nejedná se tedy o prioritu španělské jako země, ne, jedná se o prioritu španělského předsednictví, prioritu, kterou si přejeme pro Evropskou unii, protože u občanské iniciativy jsme ztratili již 8 let, protože zde byly dohody o reformní slovně a je zde je třeba toto vše dohnat a dát odpověď občanům, aby věděli, jakým způsobem se můžou účastnit na rozhodovacím procesu. Potřebujeme rovnováhu v Evropě. Ve 20. století jsme ji vybudovali, ale spíše se zhora směrem dolů. A není je třeba, abychom vybudovali Evropu ještě i opačným směrem, ze spoda směrem nahoru. Tato občanská iniciativa je podle našeho názoru nesmírně důležitá a proto je mož- nutné, abychom ji mohli v co nejkratší době zavést a realizovat. Jde nejen o vůli Rady, ale i o vůli Evropského parlamentu. Instituce říkají, že evropští občané potřebují svůj hlas. A je důležité, aby byly jakousi protiváhou, protože v Evropě bohužel dochází k jistým úkazům o to, že se diskutuje zejména o národních tématech. Zde v Bruselu se diskutuje evropským způsobem, ale v jednotlivých členských státech je, jsou ty diskuze pouze národní a evropská témata jsou v pozadí. A občanská iniciativa by byla skvělou možností, skvělou pákou pro to, aby se v této oblasti něco změnilo. Tímto způsobem opravdu můžeme zajistit to, aby občanská společnost hovořila o evropských tématech. Občané z různých zemí se tímto způsobem mohou spojit a debatovat evropským způsobem, tedy nedebatovat pouze o svých národních zájmech. Jak tedy říkám, občanská iniciativa patří k našim prioritám. Pokud komise předloží nyní svůj návrh nařízení a my chceme zde poděkovat panu předsedovi Barozovi a panu místopředsedovi Ševčovičovi, Ševčovičovi za zájem o tomto téma, protože i sama komise toto téma zařadila do svého pracovního programu. Opravdu chci ještě jednou poděkovat panu Ševčovičovi, že máme k dispozici text a že nyní Rada Evropský parlament může ještě než uplyne toto pololetí realizovat tento důležitý úkol. Evropští občané to od nás požadují a očekávají. Některé aspekty jsou spíše technické, některé jsou více politické a já musím říci, že na tomto poli se již něco děje. Na neformální schůzce evropských ministrů v Lagranche poukázal pan Ševčovič na to, a tehdy tam byla ještě paní Valstrémová, protože nová komise se ještě neujala svého úřadu. A tehdy jsme měli schůzku s komisí v Madridu, tím myslím v době, kdy již byla dosazena nové, nová komise. A dnes odpoledne jsme měli v parlamentu třetí schůzku a pomocí těchto schůzek se nám podařilo urychlit tuto iniciativu a já doufám, že mě podpoříte v našem úsilí a že se společně postaráme proto, aby tento projekt, který má širokou podporu, byl, mohl být co nejdříve realizován a to se všemi odpovídajícími aspekty. Rád komis, Rada komise a Evropský parlament se o to, o to velice usilují a samozřejmě i odpovídající výbor Evropského parlamentu to, se o to velice snaží a já doufám, že se nám podaří společně realizovat tuto skvělou možnost pro posílení možností našich občanů. Děkuji panu Lópezovi Garidovi a nyní ve jménu komise místo předseda komisaře pan Ševčovič. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za to, že na pořadné eh, dává tak důležitý bod a chtěl bych osobně poděkovat eh, drahému příteli Diegovi a španělskému předsednictví za to, že i toto zůstává na eh, prioritním tématem španělského předsednictví, protože si myslím, že nástroj, který použijeme, mění způsob, jak děláme politiku v Evropské unii. Protože dosud eh, evropský konstrukt byl založen na reprezentativní demokracii a myslím, že to se dobře odráželo i v Lisabonské smlouvě kde bylo jasně vidět, že Evropský parlament a jeho kompetence jsou velmi posíleny. Eh, když začleníme národní parlamenty více do evropského legislativního procesu a musíme to doplnit také silnějším začleněním eh, občanů do tohoto procesu právě pomocí tohoto nástroje participativní demokracie. Byla vedena před nějakým časem diskuse o tom, jestli jedno nevylučuje druhé, jestli to není taková nulová hra. Já si to nemyslím, protože mm, oboji, oba prvky reprezentativní a participativní demokracie považuji za vzájemně se obohacující a užitečné prvky eh, pro to, aby bylo možné vytvořit skutečný evropský veřejný politický prostor. Také si myslím, že díky těmto nástrojům eh, budeme moci ještě více podtrhnout důležitost evropského občanství pro Evropany. A jak řekl už Diego, jsem přesvědčen také o tom, že toto povede k silnějším, lepší přeshraniční evropské diskuzi, eh, více o evropských tématech a nejenom o národních tématech, eh, jak tak často zažíváme v hlavních městech našich členských států. Komise byla a je vděčná za eh, práci Evropského parlamentu v oblasti evropského občanství a usnesení, které bylo schváleno 7. května minulého roku, bylo velmi důležitým politickým vodítkem a ukazatelem toho, jak bychom měli takovouto iniciativu připravit. Jak víte, Komise, když připravovala tak důležitý eh, dokument legislativní jako tento, eh, chtěli jsme zaangažovat evropskou veřejnost eh, co nejšířeji do diskuse. A proto jsme zorganizovali veřejnou diskusi k této otázce. Bylo to založeno na zelené knize, kterou jsme vydali v prosinci minulého roku. Musím říct, že jsme byli pozitivně překvapeni um, odezvou, které se nám dostalo. Víc než 300 um, reakcí přišlo, uh, byla byla celá široká paleta nejdůležitějších veřejných uh, úřadů, um, institucí a některých i národních parlamentů. Udělali jsme vyhodnocení uh, těchto reakcí, které jsme dostali a no, ukončili jsme konzultační proces mm, veřejnou diskusí v Bruselu, kdy bylo více než 150 aktérů, včetně eh, ctěných eh, zástupců Evropského parlamentu. A pokud bych měl shrnout tuto diskuzi, tak musím konstatovat, že eh, padlo mnoho inovativních, zajímavých a pozitivních návrhů, které mm, se dostaly na stůl komise. A co bylo hlavním závěrem? Občané se velice zajímají o to, aby e, existovala tato iniciativa co nejdříve. E, rádi by ji měli e, tak, aby byla pro uživatele co nejpříjemnější. Chtěli by ji mít jednoduchou, přímou a srozumitelnou a především přístupnou. A jak jistě budete se mnou souhlasit, toto jsou jasné a velmi důležité parametry pro to, abychom měli připravenou toto legislativu tímto způsobem, protože jenom tyto parametry nám zajistí to, že občané budou tohoto nástroje používat pro lepší, silnější komunikaci s komuni- komisí a s evropskými institucemi. Podíváme-li se na výsledky konzultací a také na návrhy, které byly učiněny Evropským parlamentem. Komise v současné době dokončuje svůj návrh. A doufám, že Eh, kolegium eh, schválí návrhy, které, eh, na kterých pracujeme 31. března. Mohu vám také říct, že toto by asi nebylo možné bez silného povzbuzení ze strany španělského předsednictví, protože je jasné, že takováto velká priorita musí být pro předsednictví respektována. A vím, že je tady velká, velký závazek ze strany Španělska dosáhnout pokroku v této iniciativě a to v rámci její funkčního období. Mm, eh, takže velmi doufám a také díky konstruktivnímu přístupu předsednictví Rady a Evropského parlamentu. Doufám, že budeme mít tu tento nový důležitý nástroj mm, před mm, prvním výročím eh, toho, kdy vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Ševčoviči. Následovat budou řečníci za jednotlivé politické skupiny. Za EPP na dvě minuty pan Mendes de Vigo. Ah, Děkuji vám, pane předsedající. Právě v tomto sále před sedmi lety na konci práce konventu o ústavě eh, evropští Poslanci se evropských států eh, došli k závěru, který byl posléze předložen předsedovi, pamatuje se určitě Lamasura a další, kteří předložili návrh na základě iniciativy občanů. A právě tuto věc nyní nacházíme eh, Nyní v tomto textu je to participativní nebo reprezentativní demokracie, kterou propagujeme a je tedy třeba, aby témata, kterými se zabývají občané v těchto iniciativách, byla evropská, nikoli regionální. Pan Ševčovič, který již mm, má ve své kompetenci tento návrh, nám vysvětluje, oč vlastně půjde. Hovořil poměrně vágně. abych byl rád, aby tato iniciativa obdrž, eh, ob, obsahovala tři myšlenky. Za prvé, mělo by to být snadné, jednoduché, aby to bylo přístupné obyvatelům, tak, aby občané se skutečně mohli tohoto postupu uh, účastnit, aniž by na to potřebovali uh, několik titulů. A je zapotřebí také spolupracovat mezi eh, národními orgány v Evropské unii. I národní orgány potřebují hrát svou důležitou úlohu v Evropské unii. Za třetí, ze strany komise a ze strany Evropského parlamentu je třeba provádět pedagogickou vysvětlující práci o tom, jak lze využívat tuto iniciativu, aby se předešlo frustrací mezi občany, protože někteří občany už začínali sbírat podpisy na to, aby ta iniciativa se mohla změnit. Eh, a například, e, aby tato iniciativa mohla například změnit e, sídlo parlamentu, aby zde bylo jenom jedno. E, je tedy třeba opravdu jednat velice pedagogicky. Musíme tak jednat my jako poslanci, tak Evropská komise. My podporujeme jako Evropský parlament tuto iniciativy, protože také posiluje um, pocit sounáležitosti občanů s Evropskou unii. Děkuji. Pan předsedající, na dvě minuty. Pan Chauregi a za SAD. Děkuji, pane předsedající. Jsem opravdu velice potěšen, že mezi nás přišel pan Ševčovič. A nyní již vím, že komise příští týden 31.3. předloží návrh nařízení. To je velice dobrá věc a je správné, že komise a pan Ševčovič zde eh, vyslechli gratulace kvůli své práci, kterou vykonali a já si myslím, že rada i komise může učinit něco důležitého pro Evropský parlament, protože tímto způsobem bude legitimita Evropského parlamentu pevnější. Občan bude vědět, že nemá přístup k Evropskému parlamentu pouze pomocí politických stran, ale také přímo. Jedná se o návrh zákona, takže je to opravdu přímý přístup k Evropskému parlamentu. A Tímto způsobem je jeho legitimita posílena a je rovněž posíleno evropské státní občanství. A to si myslím si, že je základní myšlenka Evropské unie. Tím je tedy osloven právě evropský občan. On se dostává tímto způsobem do popředí. Pomocí této iniciativy se také posílí spojení propoj- mezi obč- občanů a evropských institucí. Toto je možnost, jakým se mohou evropští občané více přiblížit k Evropskému parlamentu a získat lepší informace o tom, co se v něm odehrává. Ale nyní trochu kritika. Potřebujeme text zákona, který nebude příliš rigidní, aby bylo možné opravdu toto právo používat pokud řekneme přesně, kolik to musí být zemí, kolik to musí být podpisů, z jakých, jak moc různé tyto země musí být, ano, to je jistě třeba stanovit. Ale na druhou stranu bychom samozřejmě nemůžeme připouštět jakoukoliv iniciativu. Komisi je předložen určitý projekt a komise si potom rozváží, zda je tedy to, to přípustné či ne a teprve pak je třeba sbírat podpisy. To jsem myslela, když jsem hovořila o flexibilitě. Děkuji, říká pan předsedající a není za frakci ALDE paní Jeteneky. Děkuji, pane předsedající. Občanská iniciativa je velice důležitá. Je to jedna z reformních kroků, jeden z reformních kroků, které vycházejí z Lisabonské smlouvy, o které můžeme říci, že opravdu konkrétně posiluje možnosti občanů, jakým způsobem ovlivňovat eh, evropskou politiku. Je to malý krok. Máme tam, a myslím si, že ta mes je v podstatě eh, relativně nízká, je to jeden milion podpisů. Tímto způsobem lze tedy se obrátit na komisi a pouze ji navrhnout určité opatření a komise potom sama rozhodne, zda tedy eh, přistoupí na základě této iniciativy k určitým krokům. Pokud se má Evropská občanská iniciativa stát úspěchem, tak je třeba, aby zde šlo k ještě většímu rozšíření možností občanů ovlivňovat politiku. Já si myslím, že tímto směrem bychom měli jít i nadále. Je důležité, aby tedy v rámci občanské iniciativy bylo jasně stanoveno, to, aby byla jednoduchá, aby to byl jednoduchý prostředek, jednoznačný a pochopitelný srozumitelný, tak, aby eh, nevyvolával nějaká očekávání, která potom není, nebude možné naplnit, aby tedy nevyvolával zklamání občanů. Co se týče kontroly, ta je samozřejmě také velice důležitá. Nevím, zda je to když možné, Zda je tedy možné, aby občany mohli jasným způsobem vyjádřit své mínění. Ještě jednou opakuji, eh, musíme hledět na to, aby ta mez počtu podpisů nebyla příliš vysoká. Nyní jsme tedy v situaci, kdy se musíme postarat o to, abychom nezaváděli zbytečné překážky pro provádění této iniciativy a ještě jednou říkám, je důležité, aby vše bylo jednoznačné a jednoduché a doufám, že to komise podpoří. Děkuji na tři minuty. Pan Hefner. No, děkuji srdečně, vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně milí Diego López Garigo, eh, milí kolego Ševčoviči, myslím si, že tady máme obrovskou šanci. V současné době velikou šanci pro Evropu. E, tato společná Evropa, která e, započala smlouvami mezi státy, to vlastně znamená klasickým nástrojem zahraniční politiky, kdy občané více či méně byli diváci. Teď se stále více stává Evropou občanů. Dnes e, diskutujeme o tomto. Je to první nástroj, bezprostřední účasti občanů na evropské úrovni. Myslím si, myslím si, že všem je jasné, jaké to skrývá v sobě šance eh, zvláště jakou příležitost to znamená pro vytvoření eh, postupný eh, rozvoj takové evropské veřejnosti, evropského demosu, kterou Evropa potřebuje. Stále ještě existuje, diskutujeme ve Francii, Itálii, Portugalsku, Německu a tak dále v e, zásadě odděleně. Co se týče občanů, sotva tady máme nějakou společnou evropskou diskusi, ale takováto společná občanská iniciativa, e, ta by nám mohla pomoct dostat ku předu. Mohlo by nám to pomoci vzbudit pocit u občanů překonat takový ten pocit, že Brusel je daleko vzdálen a že um, um, oni občané nemají co říct v Bruselu. Vytváříme první nástroj, který občanům um, dává možnost um, um hovořit v Bruselu, ale záleží velmi na tom, jak ho budeme utvářet. Chci jasně eh, říct, jestli to bude na konci úspěch, anebo to povede ke zklamání, to ještě není rozhodnuto, to závisí na tom, jak to bude uh, vyutvořeno. Um, chápu, pane Ševčoviči, že dnes ještě nám nemůžete představit detaily, detaily, protože vím, že ještě ani jste definitivně nerozhodli, ale budeme mít příležitost tady možná společně probrat pár bodů. A proto bych chtěl zmínit zvláště jeden pro mě sto, úspěch celé věci stojí a padá s tím, že eh, návrh komise, nebo alespoň na konci to, co eh, tady, na čem se dohodneme jako na legislativním návrhu, nebude, zna, nebude mít jenom překážky, na které musí e, občané dbát, ale že tom budou také ustanovení e, toho, jak komise e, chce takovouto iniciativu občanskou seriózním způsobem zpracovat. Protože v mých očích by bylo velice frustrující, kdyby jeden milion občanů podepsalo takovouto iniciativu a na konci celá věc jenom skončila v okoši na odpadky. Potřebujeme tři stupně tohoto admissibility check. Jednak formálně došlo k podpisu předpisům, potom právně, jestli eh, je to v kompetenční oblasti Evropské unie, jestli to nenarušuje platné právo, neporušuje platné právo. A pak je to obsahové přeskoumání. A tady považuji za důležité to, aby k tomuto přeskoumání občané byli také přizváni, aby se konalo slyšení, aby eh, byli ohodnoceni a aby mohli diskutovat a nejenom ex katedra, aby dostali nějaký dopis ze zhora. Tolik jenom jako podnět. Druhý podnět ještě krátce. Jedna třetina nebo devět členských států. To se mi celkově v tomto parlamentu zdá být příliš vysoký počet. Parlament se rozhodl pro, vypislovil pro čtvrtinu. Toto musíme vidět v propojení s druhou věcí a sice překážkou v rámci členských států. Pamatuji si na rozhovory, které jsme spolu vedli a navrhoval jsem, aby podle velikosti členských států to bylo odstupňováno, protože to pak bude velký rozdíl, jestli budete mít velký stát nebo malý stát. A e, vidím tady otevřenost pro tento návrh a k dalším bodům se z časových důvodů nemohu vyjádřit vyjádřit. Já bych si přál, abychom tento první nástroj vzali jako demo, demokratický nástroj. Děkuji. Za ECR na jednu minutu pan Kamal. Děkuji, pane předsedající, děkuji vám také, pane komisaři. Myslím, že mnozí z nás by měli vítat jakoukoliv iniciativu, Eh, která odebírá pravomoc Evropské unii a jiným politickým eh, orgánům a předává ji dolů občanům a přináší moc blíže občanům. Z jedné strany bych chtěl tedy požádat za více flexibility. Proč bychom my eh, tedy ehm, takto striktně definovat, o čem chtějí hovořit občané. Pokud nám řeknou, že něco je pro ně důležité, tak bychom měli odpovídat na jejich názory. Například pokud se eh, týče jejich dotazu na to, kde by měl parlament mít sídlo, tak bychom měli na to odpovědět. Neměli bychom tuto otázku odmítat. Nicméně jedno bych rád vyjasnila. To transparentnost dá se eh, složité pro každého občana, eh, získat tento počet hm, dalších podpisů. Proto je jednodušší pro organizace, aby něco takového zajistili. Ty by se mohly zmocnit celého procesu a získali by například financování pro své vlastní projekty. To by eh, pak ale nebylo skutečnou iniciativou eh, občanů. Je třeba eh, přemýšlet o tom, aby tak, takto se mohli podávat občané, případně občanská společnost, ne firmy. Děkuji za, za GUE NGL, pan Sundergaard. Děkuji, pane předsedající. Nedůvěra občanů vůči Evropské unii se nadále zvyšuje. Měli jsme nízkou volební účast eh, u evropských voleb a to si myslím bylo jasným, jasným důkazem. Pokud Evropská občanská iniciativa bude vykládána tím způsobem, že ji bude mo- moci použít pouze málo občanů, tak se celá situace ještě zhorší, zhorší a proto my z naší frakce požadujeme, aby ta kritéria, ta pravidla nebyla nastavena příliš přísně. Například samozřejmě, že ten základ musí být v evropském zájmu, ale bylo by eh, možné například to ustanovit tak, že ten milion podpisů by mohl pocházet z malého počtu zemí. Jakožto padlo parlament můžeme také něčím přispět pro Evropskou, do Evropské občanské iniciativy. My bychom se mohli rozhodnout ve sněmově na to, že pokud bude uznána iniciativa, takže se zavazujeme o tom zde v sále zahájit rozpravu. Rozpravu, která možná pak by mohla vést také k tomu, že bychom se k této iniciativě oficiálně vyjádřili. Tímto způsobem bychom ukázali, že, přejem, že bereme přání našich občanů vážně. Já bych tedy navrhl, že toto bychom eh, mohli mít jakožto změnu v jednacím řádu. Děkuji, pane kolego. A nyní na závěr eh, má slovo pan Faneke. Na jednu minutu za nezařazené. Děkuji, pane předsedající. Vždy jsem měl jakousi nedůvěru ve vše, co se eh, říkalo v tomto smyslu, protože zkušenost francouzského a holandského referenda i irské referendum eh, nás poučili o tom, jak se pak využívá eh, demokratický hlas lidu. K čemu došlo? Je to jen taková náplast, kterou jsme poskytli k tomu, abychom ukázali, že nehledě na Lisabon je to jakási spoluúčast občanů na Evropské unii. Přesně tak je nám to prezentováno, nic víc nevíme o této evropské iniciativě, není znám postup, který má fungovat, není známo, ani jak se bude zacházet s těmito iniciativami, pravděpodobně stejně byrokraticky, jako teď na evropské úrovni s jinými e, dokumenty. Například ně, e, důležitá jsou závazná referenda například pro přistoupení e, Turecka, to si na národních úrovních. Prozatím občané mají jen jakousi e, karikaturu e, z e, této možnosti z Evropské strany. Děkuji. A nyní Osobní příspěvky na dvě minuty pan Kaziny, předseda výboru pro ústavní záležitosti. Děkuji vám, pane předsedající. S potěšením jsem přijal slova pana Garigy a také eh, pana komisaře Ševčoviče protože Lisabonská smlouva nás vede k tomu, abychom co možná nejdříve vytvořili tuto eh, strukturu ohledně eh, Evropské iniciativy občanů. Je známo, že jednou z nejsilnějších kritik Evropské unie je ta, že to není plně demokratická struktura, Lisabonská. Smlouva se snažila zmírnit demokratický deficit mnoha způsoby. K ním náleží i možnost, aby alespoň tisíce evropských občanů eh, předložilo žádost o legislativní iniciativu. Eh, tato nová instituce, aby byla seriózní, by měla mít eh, právní podmínky určité síly. Nemělo by to tedy odpovídat jen eh, petici, kterou podepíše větší obč- počet občanů. Musí to být jasný rozdíl mezi oběma instituty. Proto je třeba, aby zde byla jasná pravidla, která předejdou zneužití takovéto iniciativy a na druhé straně budou využívat i možnosti eh, ověřitelného konsenzu evropské populace. Na základě 11. odstavce článku 11. čtvrtého odstavce smlouvy Evropské unii se snažíme Eh, tedy zlepšit situaci s demokratickým eh, deficitem a zvýšit reprezentativnost eh, občanů v Evropské unii. Ale je tu je tu také populace, je tu lid Evropské unie, který neodpovídá jen součtu jednotlivých národnostních populací. Je tedy třeba, abychom zvažili dva aspekty. První se týká tématu oné iniciativy. Musí to tedy být evropské téma, jak už bylo řečeno. A za druhé, musí to být určitý minimální eh, počet eh, signatářů z určitého minimálního eh, počtu členských států. A já doufám, že tato nová iniciativa přispěje k tomu, že francouzi, Němci, Italové, Španělé a tak dále, především evropští občané, budou moci dát zaznít svému hlasu. Děkuji a není na jednu minutu paní Gurmaj. Děkuji, pane komisaři, mm, pane předsedo, vážení kolegové. Evropská občanská iniciativa je jednou z velkých inovací Lisabonské smlouvy a je to zvýšená demokracie v Evropské unii. Tento nový nástroj by měl být správně používán tím, že bude plně využit, um, jeho věrohodnost musí být také zajištěna. V, tom, těchto nových, tyto nové požadavky musí být pokryty. Dovolte mi, abych krátce zmínila dvě, a vím ale, že jich existuje více. Um, uh, kolektivní podpisy musí být řádně ověřeny. Toto je klíčová otázka a může vést k vážným problémům, um, protože uh, legislativa je velmi odlišná v různých členských státech. Musíme najít optimální řešení řádnou správnou rovnováhu mezi různými pravidly a společnými požadavky. Druhé téma je přípustnost eh, iniciativy. Zase, jak očekáváme, musí to být řádně ověřeno, tak, abychom našli nejlepší způsob. Eh, téma veřejné diskuze, by, jestli by měl být o, o, omezen, nebo jestli by svoboda eh, projevu měla vypadat, nebo jestli je to se to vzájemně vylučuje některá pravidla. Vítám progresivní dílo pana místopředsedy Ševčoviče a španělského předsednictví. Jsem ráda, že jednotliví aktéři budou měli v únoru příležitost diskutovat o těch otázkách, které musí být vyřešeny, protože to Toto je operační záležitost, tato iniciativa. A teď bych ráda věděla, jaký je výsledek toho setkání, jak komise bude zvládat tuto otázku ověření Eh, a přípustnosti eh, iniciativy a v jakém stádiu. A pak musíme jasně vědět, že když připravíme zprávu tady v Evropském parlamentu, tak jaký bude přístup, který zvolíme. Věřím, že jsme tady eh, a zastupujeme evropské občany a musíme mít jasno v tom, že budeme mít schopni vyslat zcela jasný signál pro všechny. Takže věřím, že španělské předsednictví odvede vynikající práci jako člen TRIA Maďarsko a další země. Děkuji vám, pane místo předsedo, odvedl jste skvělou práci. Děkuji vám, paní Gurmaj, minuta a půl, paní Wallis. Děkuji vám, pane předsedající. Pane ministře, pane místo předsedo komise, toto je nástroj, který má obrovský potenciál a mohl by být velkým demokratickým signálem pro Evropu, ale v mé vlastní zemi. Pokud chcete prosadit legislativní iniciativu ve Velké Británii, musíte najít poslance, Musíte mít štěstí, aby ten poslanec vyhrál eh, loterii voleb a pak ještě záleží na dalších faktorech, takže si myslím, že nyní chystáme něco velice důležitého a opravdu zásadního pro evropské občany, což ve mně zbuzuje hrdost. Ale musí to být uživatelsky příjemná důvěryhodná, přístupná možnost eh, iniciovat legislativu. A proto musí velice striktní ohledně toho, že se musí jednat o otázku Evropské unie, lidských práv eh, od samého počátku, abychom mohli podpořit eh, tuto iniciativu. Je jasné také, že je třeba stanovit technické požadavky. Poslanci by měli být připraveni na to, aby společně jednali s iniciátory této iniciativy E, to nikterak nepoškozuje naše práva, je to jen věc, ke které se můžeme připojit spolu s občany. Ale oni musí mířit e, svůj, e, svoji iniciativu na komisi a pak s námi mohou spolupracovat a takto můžeme společně vytvořit skutečnou evropskou demokracii. Děkuji vám, říká pan předsedající. Jako další paní Durán, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Pan Hefner jste vyjmenoval některé podmínky, jste elementy, které jsou důležité pro to, aby tato iniciativa byla skutečně proveditelná a legitimní. Já chci hovořit o trochu něčem jiném, a to o stanovisku hospodářského sociálního výboru. To by mohlo být nápomocno při rozhodnutí, která musí být i činěna. A důležité je to, že participativní demokracie funguje pouze v tom případě, kdy každý se chopí své role, například parlament, rada, ale samozřejmě organizace občanské společnosti a samě organizovaní občané otevřené, protože pro tyto právě je tato iniciativa skvělou příležitostí a proto chci, pane komisaři, zmínit ještě jednou článek 11 smlouvy. Zde je také možnost strukturovaného dialogu s občanskou společností a já bych ráda věděla, zda eh, tedy máte v plánu předložit iniciativu, tak jak to bylo u sociálního dialogu ve smlouvě. Chcete tedy vést dialog eh, s občanskou společností a dá to jaksi vedle té občanské iniciativy paralelně sledovat dvě cesty, či zda chcete takovýto dialog eh, organizovat meziinstitucionálně. Děkuji. Děkuji na minutu, pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Když Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak eh, bylo možné, aby občané z velk... se ujali iniciativy, jinak by se totiž měli pocit, že Brusel je příliš vzdálený. Občan... Eh, iniciativa občanství občanů umožňuje zvýšit eh, účast v Evropě. Myslím si, že bychom měli věnovat pozornost nedávným iniciativám občanských. Jeden z kolega tady v parlamentu požádal Dal o to, aby v neděli byly se konaly zvláštní kampaně, kampaně, eh, eh, ale neděle je den, kdy se má věnovat rodině. Toto zcela potvrzuji a eh, mnoho lidí v Nizozemsku neví, jestli je to možné, tato, ale podpořili tuto iniciativu. Tato iniciativa nám ukazuje, že občané to považují za důležitou věc. Parlament a komise byli vyzváni k tomu, aby mm, vzali tento signál vážně. Evropa je tady pro občany a neopačně. Děkuji. Děkuji, pane Vandalene. Jako další paní Klarska Bobinská. Pane prezidenti. Pane předsedající, Lisabonská smlouva navyšuje eh, pravomoci Evropského parlamentu a nyní je tu ještě občanská iniciativa, což je velice důležitý krok pro Evropskou unii. Ale aby tato iniciativa občanů mohla fungovat, potřebuje velice jasný pevný postup, který eh, nebude poškozovat její demokratický charakter. Evropský parlament tu v současné době nemá úlohu v ob- iniciativě občanů. Za předchozího funkčního období parlament hlasoval Eh, za to, aby zajistil, co se stane s občanskou iniciativou, která bude zamítnuta eh, komisí. Tento parlament také by měl hrát svou úlohu. A eh, kontrola přípustnosti by také měla být vykonána zástupci občanů, tedy poslanci, nikoli jen komisí. Občané a jejich iniciativy vyjadřují názory lidí. Pokud exekutiva, tedy Evropská komise, zamítne eh, návrh občanské iniciativy, tak by lidé e, samozřejmě měli, mít pra, měli právo na to neporozumět jejich rozhodnutí. Eh, nevládní organizace, které vedou takovéto iniciativy, například musí jasně popsat, o čem ta iniciativa je, i když neobsahuje přímo návrh eh, na legislativu. A je třeba mít jasnou eh, proceduru pro eh, tento postup, protože jinak se nám rozpustí tato iniciativa. Na minutu paní Flašiková Beňová. Děkuji pěkně, pane předsedo, pane předsedo. Občanská iniciativa jako jedna z pravomocí občanů Evropské unie je významným pokrokem demokracie a přímé účasti široké veřejnosti v politickém životě. Oceňuji velmi a vážím si vašeho přístupu, pane komisaře Ševčovič, k této otázce, jestli dovolíte naváží na otázky, které položila má kolegyně Zita Gurmaj, protože já považuji za důležité najíst odpovědi na některé tyto otázky. Jednou z nich je místo a způsob formalizace, tedy místo, kde se budou podpisy sbírat pod tuto iniciativu a jestli to bude na mm, nějakém státním úřadě nebo někde na ulici, a v souvislosti s tím, jestli nedojde ke kolizi s jinými lidskými právy, například právo svobodě projevu. Druhou otázkou je otázka financování celého procesu a kdo bude zodpovědný za financování občanské iniciativy, jestli to bude Evropská unie nebo členské státy a nebo samotní občané, kteří budou takovouto iniciativu iniciovat. V nejhorším případě by došlo eh, k potření principu eh, a sice podmíněním solventnosti obyvatelstva. V neposlední řadě bude nezbytné, aby komise stanovila přesný časový eh, limit, v jakém se takovéto pocity budou, podpisy budou sbírat platným způsobem. To vše s ohledem na zachování průhlednosti a celého mechanismu tak, aby případně nebyl zneužit hm, zájmovými združeními, které fungují napříč Evropskou unii. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji a držím vám palce, aby se toto vše podařilo. Paní Charkin. Děkuji, pane předsedo. E, jako někdo, kdo vedl kampaň dvakrát a byl e, dvakrát e, pro ano, pro Lisabon a jsem pro občanskou iniciativu, myslím si, že to pozivní nesouhlasím v tomto případě s kolegou. S kolegou. Já myslím, že se to nedá ospravedlnit. Jsou tady omezení, ale má to svůj potenciál a je to skutečně významný krok k usnadnění participativní demokracie. Myslím si, že to je otázka občanů. Mělo by to usnadnit občanům účastnit se na konzultacích s komisí a také na slyšeních petičního výboru. Ovšem nesmí jenom konzultovat občany, musíme naslouchat tomu, co říkají a musíme zajistit, aby jejich názory byly vzaty vážně a to eh, v každé legislativě, s kterou přijdeme. Toto je příležitost pro evropské instituce, aby jasně ukázali, že občanská iniciativa eh, bude odrážet názory evropských občanů od samého začátku do konce. Tato legislativa musí být eh, příjemná pro občany a musí být velice dobře viditelná. Také musí být dobře přípustná a musí být nástrojem dobrým pro občany, kteří si chtějí eh, zorganizovat petici. Mělo by být jasné, kde komise může jednat a kde jednat nemůže. A určitě by to vedlo eh, k dalším obvinováním v tomu, že existují demokratické deficity a eh, bylo by to na úkor občanů. Když třeba by se mělo pozbírat milion um, podpisů pro nějakou petici, ale pak by to neposílilo věrohodnost Evropské unie. Potřebujeme jasnou situaci a musíme být proaktivní, protože musíme využít každé možnosti v této legislativě. Nesmíme slibovat více, než můžeme splnit občanská iniciativa je jako nově narozené dítě. Má neomezený potenciál, ale musíme s ním zacházet velice pečlivě a činit opatrné kroky. Děkuji. Pane tajemníku, nyní jsem předsedou já a povedu jednání v maďarštině. Nyní tedy na minutu obdrží slovo paní Eva Lichtenberger. Prosím. Děkuji. Vážení kolegové, při vypracovávání tohoto názoru eh, přebíráme obrovskou zodpovědnost, protože naděje, které občané do nás vkládají, ti občané, kteří smýšlejí evropsky, to, co chceme prosadit na Evropské unii, na evropské úrovni se nyní eh, obrací na nás. Musíme tedy zamezit těm případům, které se nyní objevují. Musíme zamezit tomu, co se objevuje v peticích. E, nemůže tomu být tak, aby to byla pouze e, zeď nářků. Aktivní občané, aktivní občanky čekají, čekají na výsledek, čekají na to, jak to vytvoříme. Pokud ty překážky budou příliš vysoké, příliš veliké, tak e, ztrácíme velký potenciál pro Evropu. To prosím mějte na paměti. Je to obrovský náklad se sbírat jeden milion podpisů pro nějaké téma. Pokud e, to tedy bude m, mm, pokud to tedy skončí v nějaké zásuvce a nebude to mít žádný dopad, tak to bude pro demokracii v Evropě medvědí služba. A právě proto je velmi důležité, jak s tímto záměrem naloží komise. To je podle mě ta ústřední otázka. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Na minutu a půl nyní obdrží slovo paní Maria Nedolčeva. Eh, pane předsedo, milí kolegové, pane komisaři, iniciativa občanů to je eh, další výdobytek navíc, jak budovat občanskou společnost v Evropské unii. Dává to nové možnosti evropským občanům, aby byli více slyšet v rozhodovacích procesech. Doufám, že tato realizace umožní posílit i pocit sounáležitosti s Evropou, naší Evropou, poněvadž bohužel toto evropanství je příliš nízké a máme zde různé technické administrativní praktiky pro realizaci této iniciativy a já doufám, že eh, náš signál musí vyznít eh, tímto směrem politicky. Nesmíme ztratit ze zřetele tu červenou eh, linii, která prochází touto iniciativou a to je stimulovat zájem občanů pro Evropu, jejich participaci, tak aby se stali skutečnými aktéry evropské politiky. To je to, co musíme mít na paměti. Ať jde o minimální počet malých, eh, ať jde o minimální počet členských států, ze kterých jsou ty podpisy, ať jde o ověřování podpisu, ať jde o přípustnost těchto iniciativ. Musíme dbát na to, aby občanům se nebránilo v této vůli předkládat iniciativy. Jako takový příklad bych chtěla připomenout, že náklady spojené s eh, notářským ověřením eh, podpisu musí být přiměřené. Některé státy mají podobné iniciativy a někdy ty náklady ale jsou příliš vysoké. Je to vlastně překážka, kterou musíme eliminovat, aby občané mohli iniciovat své aktivity. Nesmíme i ztratit ze zřetele eh, roli našeho parlamentu, která se musí posilovat, protože my zastupujeme demokraticky naše občané, občany, my garantujeme rozpočet a my musíme dbát na to, aby participace občanů se zvýšila. A pouze tak eh, Evropa eh, se stane skutečně demokratickou entitou. Děkuji. Děkuji. A nyní promluví pan De Rosa a to na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o jeden z nejdůležitějších demokratických výdobytků Evropské unie. Dvě třetiny eh, Irů hlasovali pro Lisabonskou smlouvu a jedním z důvodů byla dostupnost občanských iniciativ. Poprvé mohou občané transnacionálně přicházet s návrhy, ale musí se jednat o proces, který je transparentní. Musíme víc, kdo organizuje tyto iniciativy a zároveň kdo je platí. Nesmí to být záležitosti, jež si urvou komerční společnosti. Musí se rozhodnout, zda eh, rozhodnutí, zda jednat eh, o nějakém nebo, nebo rozvinout nějakou akci, nesmí být eh, podle přípustnosti nebo nepřípustnosti musí to být ombudsman, který rozhodne. Jinak se musí jednat, jinak mělo by to být sedm a nikoli devět. A, a já chci trvat na tom, že ten jednomilionový prach, ten by neměl být narušovan, neměl by být zvyšován. Tady nejde o to, abychom měli příliš velké číslo členských států ani přes přílišný počet občanů. Tady se musí dodržovat Lisabonská smlouva a nakonec mělo by být rovněž možné, aby se občané registrovali po internetu. Děkuji. Děkuji. Na eh, jednu minutu nyní obdrží slovo paní Lunáček. začnu španělsky a chci poděkovat španělskému předsednictví za to, že na sebe vzalo tu iniciativu a e, to ještě vlastně e, dříve, než jsme původně předpokládali. A nyní německy. Já bych si dovolila poděkovat komisi, že e, si ujala té iniciativy španělského předsednictví a urychlila to, už chce přijít s návrhem příští týden tak, aby už ten návrh byl hotový před létem. Myslím si, že je důležité, abychom eh, vyhověli očekáváním občanů a občanek. Já, stejně jako mý předřečníci, eh, jsem toho názoru, že pro nové státy je to příliš vysoké. Já si opravdu myslím, že tam by mělo být pouze pět členských zemí, ne víc. A i kdyby to šlo přes internet, tak se sbírat jeden milion podpisů, to je velká záležitost. My chceme lidem dokázat, že mají možnost se přihlásit do té celé evropské debaty. Rovněž považuji za důležité, že ověřování toho úmyslu, je sledován, aby e, ať už notářské nebo jiné, ať se to děje na začátku a ne až poté, co už lidé začali sbírat pospisy a měli mít jiné iniciativy doprovodné například s překladem. Pokud se vše to uskuteční, pak můžeme všichni věřit a že natchneme více občanů pro Evropu. Děkuji, paní Lunáček. Na minutu a půl nyní obdrží slovo paní Anna Záborská. Paní Záborská, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkujeme za to, že jste nám tady načetl další kroky. Od ideových záměrů a několika řádků v textě Lisabonské smlouvy jsme se nyní dostali ke směrnici, kterou se bude Evropská unie řídit. Evropská, Občanská iniciativa ukazuje občanům Evropské unie další prostředky evropské integrace. Občané národních států budou mít možnost interpelovat evropské instituce. Nicméně je třeba upozornit na to, že právo na občanskou iniciativu je sice demokratický nástroj, ale zároveň otvírá dveře pro federalizaci Unie. Občanskou iniciativu podporuji, ale zároveň bude potřeba do ní co nejvíce začlenit kompetentní orgány členských států. Ochrana národních ústav musí být prioritním zájmem a musí být garantována. Jak řekl pan komisař, tato iniciativa musí být vyvážená a já dodávám, že v žádném případě nesmí sloužit jako pretext, který bude ohrožovat princip subsidiarity je potřeba jasně definovat rámec aplika- aplikace tohoto e, institutu, tak abychom se vyhnuli nereálních očekávání některých institucí a hlavně občanů Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji a nyní na minutu mm, paní Judith Merkis. Ano, já jsem velice spokojená, že máme tuto iniciativu občanů a mm, nyní přejdu do nizozemštiny a vysvětlím, proč mě to tak těší. Opravdu mě tato občanská iniciativa velice těší, protože tím pádem může občan sdělit nikoli pouze každých pět let, koho chce a jaký chce mít vliv, ale vlastně může průběžně mít vliv na Evropskou unii. Proto je rovněž důležité, aby si byl občan vědom, kdy eh, může a kam, na které dveře může klepat. Eh, u nás ne, může klepat na dveře Evropské komise, ale může kdy, může vědět, kdy se má obrátit na komisi tady. Nejdříve musíme rozvinout obrovskou a širokou informační kampaň a rozhodující tady je, když bude ta občanská iniciativa opravdu kvalitní, pokud budo, bude ten jeden milion sezbíraných podpisů brán vážně. Rovněž eh, ministři musí občanům naslouchat. Pokud opravdu se stane, že jeden milion občanů by chtěl zrušit Strasburg, tak i v tom je musíme poslechnout. Děkuji. Děkuji, paní Merkýz. A nyní obdrží slovo pan uh, Provera, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si jist, že toto právo na iniciativu, které mají podle smlouvy občané, to přispěje, že se lidé přiblíží k Evropě, k evropským institucím a to Eh, více, než k tomu posloužily ty různé nákladné kampaně, které doposud vedly k velice mírným výsledkům, když se podíváme na procento občanů, kteří eh, šli k volbám. Tato iniciativy, bez, iniciativa bez pochyby dále posílí demokracii, poněvadž občané budou moci přímo navrhovat legislativu. Jinými slovy, je to forma přímé demokracie, která Eh, vlastně jde ruku v ruce se zastoupením v parlamentu. To je příležitost, kterou nesmíme minout a komise musí se snažit o eh, to, aby toto právo bylo přístupné, aby bylo srozumitelné a musí pomáhat občanům právě v té prvotní fázi procesu, když se budou schromažďovat podpisy například, tím, že bude dobře definovat přípustnost těchto návrhů. Tím konkrétně pomůžeme demokracii v Evropě. Děkuji, paní pro, pane Provero. A nyní obdrží slovo pan Giorgio Papanikolo na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Často hovoříme o tom, že je nutné zvýšit participaci evropských občanů. Říkáme, že je potřeba, aby občané byli blíže evropským, evropským institucím. A to platí pro občany všech evropských zemí. Při posledních volbách do Evropského parlamentu jsme zjistili, že volební účast ve většině zemí byla poměrně nízká a nyní máme k dispozici nový nástroj, za jehož pomoci můžeme zlepšit tuto skutečnost. E, nyní v rámci Lisabonské smlouvy stojí uprostřed našeho zájmu skutečně občan a proto je potřeba, abychom se mu více věnovali. My všichni, komise, parlament a rada. Občanská iniciativa je realizací tohoto principu a musím říci, že je to skutečně skvělá instituce, něco, díky čemuž podporujeme demokracii, něco, čemuž podporujeme demokratickou rovnost a transparentnost. Samozřejmě, že je potřeba tento nástroj správně aplikovat. To se uvidí v praxi. Samozřejmě, že tady začínají, začíná naše prá, práce. Kolegové říkali, že je potřeba vyzdvihnout roli parlamentu, komise, že je potřeba tyto role správně definovat, tak abychom všichni přispěli k tomu, že takováto iniciativa povede k něčemu smysluplného. Na závěr bych rád řekl, že my všichni musíme převzít odpovědnost, musíme eh, dbát na to, abychom mm, tuto iniciativu nadále podporovali a občanům musíme dát jasně najevo, musíme informovat o tom, že mohou iniciovat takovýto postup. Naše základní poselství musí být to, že potřebujeme jednoduchý, lehce srozumitelný postup, který bude eh, fungovat pro všechny. Pro občany, pro parlament, pro instituce Evropské unie, pro členské státy, pro všechny, kteří jsou účastní tohoto procesu. Děkuji a na minuta tu a půl nyní e, obdrží slovo pan Coelho. Pane předsedo, e, před pár e, měsíci lidé si mysleli, že Lisabonská smlouva nikdy nebude účinná a teď je to už realita. Musíme se zamyslet proto nad její řádnou implementací. Lisabon významně přispívá právě k posilování demokracie parlamentní síly v Evropě jsou posíleny a Evropa občanů rovněž. Je to tedy nový prostor pro svobodu, pro spravedlnost, pro subsidiaritu a tato nová iniciativa, tato e, inovace. A kolegové e, to již řekli, třeba Mendes de Vigo, ale já chci také to zdůraznit, že e, když potom jde o to, to ošetřit právně, tak musíme na to, k tomu přistupovat opatrně, abychom nepoužívali pouze nějaké prázdné výrazy, prázdná slova, aby to nakonec nebyla, protože musíme skutečně zajistit širokou participaci občanů. A zde musíme k tomu být mm, velice striktní. A když hovoříme třeba o rozšiřování té základny, tak zde, kdyby ale se nezúčastnila velká masa občanů nebo velký počet občanů, tak tím bychom popřeli Lisabon, protože nám jde naopak o větší participaci občanů a e, o tu dynamiku v Evropě. Děkuji. Milan Zveru. Nyní na minutu a půl obdrží slovo pan Milan Zver. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milí kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych vyjádřil svoji spokojenost a svoji radost z toho, že dnes hovoříme o této iniciativě. Tato iniciativa nepochybně podpoří demokracii a sníží demokratický deficit. Možná ho dokonce odstraní. Skutečností totiž je, že demokracie dnes po podle některých anket, výzkumů veřejného mínění je e, stále menší. Mnoho lidí chápe demokracii pouze jako demokratické volby. A to se samozřejmě odráží v náladě občanů, protože občané jsou stále pasivnější. A to se zase projevuje v nízké účasti ve volbách. A nebo v nedůvěře vůči demokratickým institucím. Proto je velmi dobré, že jsme schválili Lisabonskou smlouvu. Evropský parlament díky tomu získal více kompetencí a občané mají právo iniciovat určité postupy. Proto jsem velmi rád, že na Evropské unii vzniká něco, co je možno označit jako projekt evropské demokracie. Myslím si, že jsme skutečně dosáhli velkého pokroku v této otázce. Nicméně evropská demokracie musí být i nadále rozvíjena, a to i v jiných oblastech. Například i při jmenování Evropské komise, evropských komisařů. Skutečně existuje celá řada oblastí, kde evropské instituce, ty nejdůležitější evropské instituce, musí být e, koncipovány ještě demokratičtěji. Jsem rád, že tu máme tuto iniciativu, protože to posílí evropskou demokracii. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu a půl dostane slovo Salvatore Jakolíno. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. To je vynikající příležitost dnes vlastně potvrdit eh, eh, tuto velkou hodnotu a to je účast občanů. To je něco, co nabízí Lisabonská smlouva ten fakt, že eh, po několika měsících to zde máme již, tak to je eh, absolutní hodnota, kterou musíme chránit. Mm, a určitě je třeba teď eh, přesně definovat, o co jde co to znamená ten počet členských států, musíme využít kritérium, které by spojilo, kombinovalo ten eh, eh, počet občanů, který je nezbytný pro tuto iniciativu, s tím ale, že musíme zajistit, aby ten nástroj pak byl eh, dostatečně platný, demokratický, ale ty procedury na to musí být velice dynamické, pružné. A mm, zde v posledních týdnech jsme mm, měli možnost Eh, vidět, eh, že i mladí lidé chtějí hrát větší a větší roli v této Evropě, která se mění díky Lisabonu. Transparentnost, objektivita informací, tak aby tento nástroj skutečně sloužil celému společenství a aby to byl nástroj, který bude sloužit institucím. A zde i parlament proto apeluje na komisi a na radu, aby eh, zde zjednodušovali dané procedury. Děkuji. Děkuji, pane Jakolino. Vážení kolegové, vážené kolegyně, nyní tady budu vyvolávat řečníky spontánně. Přihlásila se celá řada kolegů, bohužel se mi nepodaří dát eh, slovo všem. Nyní pan Martin Kasa na minutu. Pan, Ka- pan Kasler má slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Ctěné kolegyně, ctění kolegové, jsem jeden z těch, který vytvořil eh, první iniciativu, hm, která se týkala ochrany nedělí. Máme velkou radost, že můžeme nyní eh, rozhodovat, nebo že můžeme říci občanům, že se mohou integrovat do naší politické práce v Evropě. Je to možnost, jak více aplikovat demokracii. Dovolte mi ovšem, abych nehovořil pouze pochválně. Rád bych vás také požádal o dvě věci. Když se nyní nařízení dostává do konečné fáze, tak si musíme uvědomit, že jsme všichni technologicky vyspělí lidé a proto prosím, aby se tím hlavním médiem stal internet, tak aby elektronický podpis byli, byl závazný, eh, aby mohl tedy napomoci těm, tomu jednu milionu podpisů. A druhá věc, rád bych šel ještě o krok dál. Máme tu právo iniciativy pro občany. Já bych si ale přál, abychom e, do budoucna měli na evropské úrovni i rozhodování občanů. U nás v Bavorsku máme referendum a následně, když je sezbíráno dost hlasů, je tu možnost, že občané v rámci referenda o něčem rozhodnou. Děkuji. Děkuji, pane Kassler. A nyní obdrží slovo e, paní Děkuji, pane předsedo. Veřejné konzultace týkající se té eh, občanské iniciativy byly zakončeny a ukázalo se, že pouze 323 respondentů se jí účastnilo. Tento výsledek ukazuje, že nyní by měly všechny evropské instituce se plně angažovat eh, do toho, aby tento nový nástroj byl uveden v život, protože velice málo občanů vůbec ví o jeho existenci. Ale ty výsledky ukazují komisi směr, eh, co se týče exekutivních předpisů. Za prvé, shromažďování, ověřování podpisu musí být eh, bezproblémové a občané by měli mít určité požadavky věkových kategorií. Určitá eh, forma ověřování ex ante, pokud iniciátoři iniciativy si budou vědomi, že Eh, formální nepřípustnost není eh, totéž, jako by komise neměla vystoupit s vlastní legislativní iniciativou. Já si myslím, že tato eh, iniciativa je hodnotná a povede k tomu, že debata o všech celoevropských tématech bude díky tomu širší a já jsem netrpělivá v tom, s čím komise před nás přijde. Děkuji. Děkuji, paní Geringer. A nyní Eh, dostane slovo Andy Browns. Děkuji, pane předsedo. Využívání referendum, takzvaná přímá demokracie, to není exotická verze demokracie, to je vlastně původní forma demokracie, eh, kdy vládnou lidé a ne, že někdo vládne za ně. Takže možná bychom byli mít vděční této iniciativě, ale já si myslím, že asi ne, protože eh, Evropské unii se líbí demokracie, když ji může ovládat pro své účely a my e, potom určitě budeme omezeni různými ustanoveními, jako jsou kompetence EU, jako je vlastní verze EU, pokud jde o lidská práva, což ve skutečně znamená politickou represi, omezování svobody projevu i svobodu, svobody myšlení. A nakonec Demokracie znamená vládu lidu, eh, ale eh, eh, vláda lidu, tedy jako nějaké entity a ne, ne nějaké hrstky a ono díky imigraci se to těžko bude dosahovat, takže hm, to bude omezená skupina, ale je to lepší než nic. Alespoň a doufujeme, že tedy ale tato iniciativa nebude pouze s libem, s božním přáním. Děkuji. Hm. Nyní obdrží slovo paní Elena Basescu na minutu. Um eh, eh, Zavedení této iniciativy do Lisabonské smlouvy, to znamená významný krok vpřed pro konsolidaci demokracie v EU. Další významná forma eh, konsolidace demokracie to je právě referendum. A teď dovolte takový malý exkurs. Chtěla bych říci, že v Rumunsku od roku 2004 se konala již tři referenda. Poslední se týkalo Eh, eh, přechodu na jednokomorový eh, parlament s omezenějším počtem poslanců a kdy 51%, tedy většina, hovořila pro toto opatření, pro zrušení druhé komory. Zde bych chtěla uvítat i iniciativu komise, to znamená zahájit velké veřejné konzultace na internetu například. Toto určitě pomůže

evropský občan a taková občanská iniciativa může tím pádem přispět k tomu, že vznikne opravdová evropská diskuse o evropských tématech, což znamená, evropská veřejnost bude opravdu realitou. Občanská společnost může díky této iniciativě se začít zabývat tématy, s nimiž si nedokážou poradit evropské strany. A nyní otázky. Já bych tady se soustředil na jednu. Mně připadá velice důležité, abychom, než rozhodneme a než se začne sbírat podpisy pod občanskou iniciativu, by měla komise eh, si, se vyjádřit, zda tato občanská iniciativa už po té, co bylo prvních pár podpisů sebráno, má šanci, eh, bude živoucí. Pokud si někdo se sbírá celý milion a pak se mu řekne, že tam schází právní základ, tak to znamená kritické vyhodnocení a to bude ostuda pro komisi i pro EU. Děkuji panu Šogodovi a další jedna minuta pro paní Vilė Binkit Bitsutė. Lisabonų sutartis numato stiprinti pilietinės visuomenės e, vaidmenį. Lisabonská smlouva zajišťuje posílení úlohy civilní občanské společnosti a evropských institucí a dává šanci evropským občanům, aby byli iniciátory legislativních aktů. Ale potřebujeme skupinu přinejmenším milion občanů, kteří se obrátí na komisi s konkrétním návrhem praxi bude opravdu obtížné shromáždit takový počet podpisů. Pokud chceme vytvořit efektivní mechanismus participativní demokracie a chceme dosáhnout toho, aby ta iniciativa byla opravdu pro všechny na dosah ruky, tak musíme mít možnost iniciování těch návrhů eh, nějakým jednodušším způsobem. V rámci Lisabonské smlouvy existuje ta koncepce. Pokud to bude v praxi nereálné, pokud komise nepřijde s akčním plánem toho, jak zajistí transparentnost, demokratickou odpovědnost, tak aby občané nepadli do pasti korporátních firmních zájmů, Musíme udržet občanský dialog. To bude nedílná součást demokratického modelu a moje země Litva eh, se obrací se žádostí o instituční rámec a já chci, aby komise opravdu to uvedla do praxe co nejdříve. Jako poslední řečník eh, nyní pan Simkeli na minutu, prosím agus Kolegové už dosáhli mnoho dobrého a je to dobrá um, iniciativa. A Lisabonská smlouva, Irsko, referendu tam všichni říkali, že se snaží Evropská unie uzmout moc, že se nejedná o opravdový demokratický moment. Ale je tady opravdový rozdíl mezi zápisem něčeho v e, úmluvě a potom uvedením něčeho do praxe. A je tady opravdové nebezpečí, že e, tato iniciativa bude jakoby unešena, bude ukradena občanům, lobbysty, eh, firmami, eh, jinými zájmovými skupinami. Proto eh, já souhlasím s kolegem Rosou, že stojí za to do toho zapojit ombudsmana. Na druhé straně je to opravdová šance pro občany. A tady můj Kastel, můj kolega, už přišel s iniciativou, která stojí za to zvážit Udělejme neděli takovým dnem eh, odpočinku. Pracujeme sedm dní, je to velice důležité to zvážit. Já se těším na to, jak uvidím další pokrok v rozvoji této občanské iniciativy. Děkuji. Tím tedy uzavírám kolo spontánně vyvolených řečníků v rámci postupu KSDI a nyní jménem Rady obdrží slovo pan López Garrido. Děkuji, pane předsedo. Já zde musím vyjádřit plné uspokojení eh, eh, nad touto rozpravou, která zde proběhla, a to i díky iniciativě Evropského parlamentu, který si přál tuto eh, rozpravu o iniciativě občanů. Myslím si, že jsme slyšeli celou řadu příspěvků Mm, které víceméně hovoří jednomyslně, tedy hovoří eh, pro tuto iniciativu, protože je to i priorita španělského předsednictví v radě a navíc jste vyjádřili podporu pro to, aby to všechno bylo eh, rychle zrealizováno a eh, já velice rád jsem se právě slyšel i to, že pan místo předseda eh, komise Ševčovič hovořil o 31. březnu pro předložení návrhu nařízení. Takže já děkuji komisi předem za zájem, za nadšení, za rychlost, se kterou přistupuje k této věci a určitě e, již budeme moci zahájit celé legislativní řízení, aby proběhlo co nejrychleji a s tím, že tato legislativní iniciativa proběhne e, e, rychle, protože jsme slyšeli od vás, od všech, že tato iniciativa je nezbytná, je urgentní. Zdá se mi, že kromě toho je třeba si to vykládat jako podporu všech parlamentních frakcí. E, všech poslanců, i těch, jako pan Kamal například, který eh, podpořil eh, tuto iniciativu, protože podle něj oslabí Evropskou unii. No já eh, si to nemyslím, ale já vás nechci o toho nějak odrazovat, ale já si myslím naopak, že tato iniciativa posílí Evropskou unii a na, ne, že ji oslabí, eh, posílí, protože to je iniciativa, která má posilovat eh, ty dvě základní koncepce Evropské unie, a to je demokracie a eh, občanství. To jsou dva základní politické pilíře Evropské unie. Demokracie a evropské občanství. To je iniciativa, která se snaží kompenzovat eh, tento paradox, který teď zažíváme, mm, protože Evropská unie má větší a větší moc. Parlament je toho důkazem. A zde čím dál větší vliv máme na eh, život eh, evropských občanů. A zde ale to nemělo tu protiváhu v, diskuzích uvnitř členských států. Takže to byl paradox naší demokracie. A právě tato iniciativa občanů, ta Eh, bude znamenat, eh, že budou eh, mít vliv na ty evropské záležitosti, na tu evropskou dimenzi, ne na nějaké lokální záležitosti, protože to nutně znamená, že zde bude třeba ta iniciativa, aby vzešla od občanů několika členských států, což je forma, jak posílit naší demokracii a také i evropské občanství tedy ten evropský demos, o kterém hovořil pan eh, eh, předseda Cassini. A eh, toto mm, občanství, které je mm, i, které zmínili i poslanci jako Sovor nebo další, o tom hovořili. A také, jak i e, řekl pan poslanec Kasulet, tato iniciativa se musí aplikovat. E, e, a zde mm, mm, proto vysíláme tento apel, protože evropská občanská identita, ta se bude rozvíjet, když se bude provozovat v praxi, ne jenom proto, že někdo bude mít nějaké právo na papíře. To se musí vykonávat, plnit a uplatňovat. Proto je třeba, aby tato iniciativa co nejdříve se stala účinnou. Já se chci předem poděkovat komisi Evropském parlamentu. Já jsem si jist, že určitě eh, se tímto bude zabývat velice rigorózně, dohloubky, i rychle. I pan Jakolíno hovořil o Ehm, to, o té naléhavosti tohoto postupu, tak aby tato iniciativa co nejdříve eh, eh, se mohla realizovat. I paní Pacesku ve svém příspěvku vyslala apel eh, na tuto rychlost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane státní tajemníku. A nyní obdrží slovo pan komisař, pan Ševčovič. pan místo předseda komise. Děkuji. Pane předsedo, já bych rád poděkoval Diegovi za výtečné shrnutí dnešní debaty. Zároveň děkuji vám všem za vaši podporu a za to pozitivní očekávání toho, co vznikne z té občanské iniciativy. A já s velikým potěšením vám předložím návrh co nejdříve po jeho přijetí dnes z důvodu časové tísně a ještě nemáme eh, finální návrh, jsme se nemohli ponořit do podrobností, ale já jsem velice vděčný za vaše názory a za ten příspěvek do diskuse, protože to opravdu odráží povahu i kvalitu těch názorů a pohledu, jež jsme rovněž se snaží získat od eh, evropských občanů. V mnohem se můžeme všichni shodnout. Za prvé je to transparentnost. Tady vás mohu ujistit, že hledáme řešení, jež zaručí eh, tím, že komise bude iniciativu registrovat, že nám bude známo, kdo bude organizátor a jak je to financováno budeme mít velice silný náznak toho, zda se jedná o upřímnou občanskou a celoevropskou iniciativu, anebo ne. Tam musí být všechny ty tři prvky přítomny aby ta iniciativa nebyla zneužita, aby naopak byla úspěšná jako nástroj. Všichni souhlasíme s tím, že to musí být praktické, musí být systém přátelský uživateli. Chceme vytvořit systém, kde občané nebudou mít pocit, že musí překonávat bůvy jaké e, překážky, že musí procházet dlouhým procesem. Ne, chceme, aby se mohli podepsat jednoduše a vyhledáváme různé způsoby. Například e, chceme sáhnout k moderním e, technologiím, jež jsou tak typické pro naše století. Můžeme mít různé systémy ověřování předpisů a už nyní si různé členské státy podpisy ověřují různě. Jedna věc, jež byla plodem těch veřejných konzultací, je, že by si všichni přáli určitou jednotnost v tom, jak se budou podpisy jednak zhromažďovat a jak se budou ověřovat. Zároveň máme celé jasné poselství od členských států že to nesmí být zátěž, že to nesmí být příliš složité i pro vnitrostátní orgány, protože to ověřování to bude v pravomoci členských států. Tedy eh, ta občanská iniciativa musí být eh, opravdová a upřímná, ale podpisy budou ověřovány v místě. Velice pešlivě jsem si vyslechl váš apel na to, aby poté, co bude nějaká iniciativa úspěšná, aby tam byly zcela jasné postupy, jež na to navážou. Tady vás mohu ujistit, že tomu tak bude. V tom návrhu budou zcela jasné termíny, kdy jak a v jakém časovém rámci bude muset komise reagovat poté, co nějaká iniciativa uspěje. Jak jste si vyslechli zde všechny názory, tak určitě se mnou budete souhlasit v tom, že nej, obtížnější je otázka přípustnosti. Jak na ně můžeme najít řešení, aby nebyli frustrovaní občané, ale zároveň musíme chránit hodnoty, unijní hodnoty. Jak můžeme udržet tento institut občanské iniciativy ve vší vážnosti a aby stále ještě to byl opravdový nástroj, jehož může být využíváno. Zatím se jedná o určité vnitřní protiklady a já sám nemám ideální řešení. Komise se nad tím zamýšlí, analyzuje to a chce se zasadit jednak o ochranu evropských hodnot a lidských práv. To musí být základem. Zároveň však bychom rádi měli zcela jasný pohled na věc, totiž aby návrhy, s nímž občané přijdou, Mohli mít potenciál uspět. Chtěli bychom se vyhnout možnému zneužívání, kde bude nějaký návrh, eh, nějaké iniciativy každých 14 dnů o nějakém eh, absurdní záležitosti, a musel by někdo neustále se e, vyjadřovat k přípustnosti. A pak by se někdo odvolal k soudu například. A jediný důvod, proč by někdo přicházel s tou iniciativou, byl, aby se nějaký organizátor zviditelnil a jeho politická agenda bude negativní. S tím bohužel budeme muset počítat a já doufám, že nalezneme nějaké dobré řešení toho, aby ta kontrola přípustnosti byla proporční a přiměřená. Krátká odpověď tady místo předsedovi k občanské společnosti. Tato občanská iniciativa je nejlepší odpovědí. Máme dobrý strukturovaný dialog například s um, hospodářským a sociálním výborem. Já jsem se s ním sešel před pouhými dvěma týdny a tady si myslím, že silná, široká veřejná konzultace povede k chytrým legislativním návrhům a já toho budu využívat v budoucnu ještě více. Tady koukám na hodinky a závěrem tedy už pouze řeknu, že se už těším, jak se mezi vás vrátím. Vrátím se s návrhem konkrétním a budu se těšit na vzájemnou diskusi o tomto tématu a doufám, že se bude jednat o dynamickou, rychlou proceduru, tak aby ten důležitý nástroj byl schválen co nejdříve. Děkuji, pane předsedo. No, Pane místo předsedo, děkujeme. Tím tady končím rozpravu k tomuto tématu. Pokud dovolíte, tak se budeme věnovat dalšímu bodu našeho programu. Půjde nám o situaci v Tibetu. Vyslechneme si k tomu prohlášení Rady a komise.